We're going to start our session. Kolegové, zahájíme naši odpolední schůzi. Tak prosím, Jane. Pane Zekampe, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Takže dobré odpoledne několik sdělení, ale předtím musíme přijmout formálně pořad jednání. Máte nějaké námitky? Nikoliv. Dobře. Takže několik sdělení která pro vás mám tlumočení je k dispozici ve 22 jazycích. Schůze je vysílána elektronicky na internetu a co je důležitější, co se týká korigenda eh, zdravotnických přístrojů a přístrojů pro diagnostiku in vitro. To je druhá, druhá sada oprav k tomuto nařízení z roku 2017 745 eh, korigenda byla poskytnuta ve všech jazycích eh, v členům našeho výboru takže pokud nebudete mít žádné námitky do dnešního večera, jsme schválena. A je zde požadavek, aby tedy se o tom hlasovalo. SAD, frakce, už to provedla a tam se bude, jinak se bude hlasování konat zítra o obou těchto opravách. Jinak by měla, měly být tato, tato korigenda ohlášena na prosincové plenárce pro vaši politickou podporu, kde tedy by měla být schválena, pokud nebude žádný další požadavek na hlasování. Potom budeme mít mimořádnou schůzi Envy v pondělí 16. prosince ve Štrasburku a budeme mít výměnu a prezentaci zprávy stav evropského životního prostředí a výhledy do roku 2020. Bude tam výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí a dále to bude první prezentace budoucího sdělení ohledně Evropské zelené dohody. Prezentovat bude míst, první místo předseda komise pan Timmermans. Takže je to téměř jisté, pokud ta zelená dohoda, ten Green Deal, bude tedy schválena, tak 16. potom se dostaví pan Timmermans. A takže buďte tedy přítomní, abychom, aby nás bylo co nejvíce na této schůzi. Rád bych připomněl, pak bude veřejné slyšení o reformě veře, společné zemědělské politiky a populaci vlků v Evropské unii. Je to, NV je, spoluorganizuje toto slyšení od 15, ve středu odpoledne od 15.30 do 18.30. Bude to ve sále 6Q2 a ve čtvrtek od 10.30 do 13 s výborem PETY. To se bude týkat populace vlků v Evropské unii v místnosti 3050. A potom v neposlední řadě bych rád dal slovo Pete, Petru Lízemu, který má nějaká sdělení pro nás. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit německy. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové už dostali část. Bohužel zde došlo k tragickému umrtí. Je to kolega Frances Gambus, který mnoho let zde pracoval jako člen našeho výboru. Byl to velmi pracovitý, sympatický, kompetentní, pilný kolega, který předtím působil jako asistent eh, poslance. Náhle zemřel tedy před dvěma týdny a jsem, eh, požádal bych vás, abychom si na něj krátce vzpomněli, požádal bych vás o minutu ticha na jeho počest. Thank you. Děkuji. Takže můžeme se posunout k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a to jsou sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů. To už bylo rozesláno, takže pokud nemáte žádné připomínky, tak to budeme považovat za schválené. Nemáte žádné námitky, takže se můžeme posunout k dalšímu bodu a to jsou informační sdělení o probíhajících interinstitucionálních jednáních o trialozích. Začnu tím tria, trialogem o taxonomii. Takže od poslední schůze výboru Envy se konaly tři trialogy, a to 6., 20. a 27. listopadu ve Štrasburku, to poslední, ten poslední já osobně jsem předsedal tomu trialogu, takže byly pokryty všechny body na pořadu jednání. Dostali jsme se, ne, nebudu hovořit o všech detailech, ale pokryli jsme oblast působnosti, definice, kritéria pro environmentální eh, podmínky životního prostředí, zprávu, technit, kritéria pro technický screening, revizní doložku a tak dále a tak dále. Takže Potenciálně poslední dialog je, eh, trialog je naplánován na zítřejší večer. Jak víte, je to trialog, který spolu eh, řídí výbory Envy a Econ. Potom jsme měli také trialogy na uh, politice v oblasti vody a minimální požadavky na recyklaci vodu, tak, vody, takže pokud se týká o kvalitu vody pro určené pro lidskou spotřebu, tak eh, trialog se konal, třetí trialog se konal 19. listopadu. Parlament a rada trošku pokročila v jednání, ale dohodla se zatím pouze na těch klastrech týkajících se přístupu založeném na riziku. Musí se to, jedná se o materiály, které jsou v kontaktu s vodou, o přístup k vodě, o některé konkrétní parametry, zejména endokrinní disruptory, mikro a mikroplasty některá politická témata, právě jako endokrinní disruptory, mikroplasty a tak dále, e, imple, prováděcí akty, aktiv, předesené působnosti a tak dále musí být ještě Eh, eh, řeš, vyřešeny. Nedošlo k zásadnímu posunu v jednání eh, v postoji rady, nicméně tento týden na trialogu by ta jednání měla být uzavřena. Původně to bylo plánováno jako poslední trialog tedy Potom druhý trialog související s vodou, to jsou minimální požadavky na recyklaci vody, znovu použití vody 12. listopadu, to byl druhý trialog ohledně těchto minimálních požadavků. Tam vlastně rada a parlament diskutovali dopodrobná některá konkrétní témata. Byla dosažena předběžná dohoda ohledně spolupráce mezi členskými státy, pokud jde také o ještě nicméně zůstávají nějaká další témata. Ty, tam se to týká eh, kvality vody, eh, požadavku na kontroly, informování a uvědomění, informovanost v, příno, v přílohách 1 a 2. Potom povinnosti týkající se povolení, Eh, přístupu ke spravedlnosti a možnosti pro členské státy zakázat ekonomické aktivity v souvislosti s určitými postupy recyklaci vody. Třetí trialog se bude konat dnes večer. Máte k tomu nějaké připomínky? Nikoliv, takže se můžeme posunout k bodu 5. A vítám zde pana Bjerna Hansena, který je výkonný ředitel Evropské agentury pro chemické látky. Je to každoroční návštěva, nicméně je to tedy dobrý zvyk, který máme. Máte tedy 10 minut na to, abyste prezentoval vaši práci, vaše priority a potom ohoj, zahájíme diskusi. Tak prosím. Okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Je mi velkou ctí znova před vás předstoupit před pár týdny s ostatními agenturami, které spadají pod tento výbor, jsme se zde představili a teď to je na mě, abych eh, v rámci výročního dialogu předložil výsledky práce naší agentury a zastavil se také krátce o výhledu do nadcházejícího roku. Během poslední diskuse, tedy před rokem, jsem si odnesl z tohoto výboru hlavně to, že byť v jiné konstelaci, tak tento výbor měl zásadní obavy týkající se nedostatku pokroku s kontrolou dodržování právní úpravy. V tisku se o tom psalo hodně. Vycházelo to ze studií, ze kterých vycházelo, že řada údajů, které byly v rámci rýče sbírány, nebyly v souladu s právní úpravou. Já jsem tedy přislíbil, že v, e, v ECHA se budeme daleko více věnovat kontrole dodržování práva. Tehdy jsem se nechtěl zavázat k nějakému vyčíslitelnému cíli, ale doufám, že vám k tomu budu schopen poskytnout zprávy, které pro vás budou dostatečné. Další věc týkající se tohoto výboru, která proběhla minulý rok, byla povolení v rámci REACHe. Tady bylo opět další usnesení proti rozhodnutí Evropské komise poskytnout povolení a prostřednictvím tohoto usnesení byla také komentována práce ECHY. Z našeho pohledu a vzhledem k tématům, která tam byla zmiňována, toto usnesení navazuje na řadu dalších usnesení z pera této instituce a v souladu s judikátem Sierra, Toto usnesení kritizovalo víceméně totež, a snad vám budu schopen říci, co jsme s tím zatím udělali. Podívejme se ale na strategii. Naše správní rada na konci roku 2018, tedy krátce po našem posledním dialogu, přijala strategický plán na léta 2019 až 2023. Tento strategický plán obsahuje tři strategické priority. Ve velkém zjednodušení řeknu, že za prvé identifikace látek, ze kterých máme obavy a rychlá opatření. Za druhé podpora poskytování informací odvětví, které máme my a které také mají držitele registrací, aby tyto informace se dostaly až k samotnému pracujícímu, který je používá a aby se mohl dostatečně chránit. Totež platí i pro spotřebitele, jejich ochranu a ochranu životního prostředí. A za třetí, jako agentura se snažíme o to, aby výsledky naší práce byly lépe integrovány do dalších legislativních návrhů týkajících se chemických látek, které my neimplementujeme, aby to také bylo více v souladu s prací dalších agentur a mezinárodním programem. Čeho jsme dosáhli? Když se podívám na ty tři priority, budu tedy hovořit hlavně o té první, tak musím říci, že v oblasti dodavatelského řetězce a protékání informací už jsme dosáhli mnohého. Co se týče třetí priority, tak se podívám na to, co se nám podařilo, ale tady budu se potřebovat podívat i do budoucnosti. Když se totiž podívám do pokynů paní předsedkyně komise, a to zvláště v kontextu nového zeleného údělu a programu pro nulové zdečišťování, tak tam vidíme, že naše agentura má řadu příležitostí k této práci přispět. Podívejme se na dodržování práva. V loňském roce jsme si stanovili cíl ve výšce 200 kontrol dodržování. A chci říci, že tento cíl jsme splnili, dokonce překonali. Těch kontrol bude 300, takže skoro o 50% jsme jejich počet zvýšili. V tuto chvíli jich máme hotovo 283, respektive jsou tu tady kontroly, které se týkaly 283 látek, 2830 registrací, to je to znamená zhruba o 50% více než v loňském roce. A mám za to, že tento nárůst je opravdu zásadní a konec konců tak jsem to slíbil vašemu výboru v loni. Co se týče vydávání povolení, tak tam jsme zaznamenali poměrně zásadní změny při přípravě stanoviska a v tom, jaké informace poskytujeme komisi na základě usnesení, které jste sepsali vy, ale také, aby to bylo v souladu s již zmíněným judikátem. Pokud k tomu nebudete mít otázky, tak nebudu zabíhat do podrobností a jenom řeknu, že naše práce je nyní v souladu s vašimi postoji a s postoji Evropského soudního dvora. Tato práce probíhala ve chvíli, kdy jsme zároveň měli hodně žádostí o povolení. 120 konkrétně. Ty v tuto chvíli zpracováváme ve svém systému oproti 22 za celý rok 2018. Když jsem tady tady byl minule, tak jsem uváděl toto číslo, takže pětinásobný vzrůst počet žádostí o povolení. Následně jsme tedy museli zrychlit, věnovat tomu více zaměstnanců a změnit způsob své práce. Teď, co se týče omezení, tak tady opět pokračuje práce velmi intenzivně. Máme zde řadu návrhů na omezení, které se připravují. Zmíním jich pár. Tak v tuto chvíli připravujeme čtyři v naší agentuře po té, co nás požádala Evropská komise. Potom máme devět případů, které se diskutují v jednotlivých výborech a pět návrhů na omezení, které jsme již poslali Evropské komisi a které jsou v procesu rozhodování. Například inkoust pro tetování, což je oblast, která zatím nebyla na evropské úrovni regulována ve smyslu, jaké chemikálie můžou v, tomto, v této barvivě v tomto barvivu být. Následně mikroplasty, a potom ještě drcené pneumatiky, které se dávají do sportovních gumových výrobků. Tolik tedy k pár tématům. Jak jsem říkal, tato práce probíhá velmi, velmi intenzivně. Věděli jsme, že nás čeká a následně proběhla v agentuře reorganizace, jednak ve smyslu kontrol dodržování práva, druhá ve smyslu povolování a omezování povolení. Zároveň jsme se snažili zajistit, abychom si byli schopni vzít na svá ramena i nové úkoly. Takže organizace agentury a organizace práce se drží tří os za prvé kompetenční centra, za druhé celá agentura se organizuje tak, aby se mohla zabývat rutinně skupinami chemických látek, abychom tedy nepo, neposuzovali tu chemickou látku izolovaně, ale vždy ve skupině. A následně máme za to, že tímto uspořádáním budeme schopni vyhovět novým úkolům že ta práce bude probíhat rychleji a s méně problémy než dříve. Když se podívám na naše nové úkoly, a zmíním jich jenom pár. Centrum pro jedy už funguje. Jedná se o databázi od odvětví, z níž informace posíláme zpátky do členských států, tak aby následně orgány, které mají na starosti nouzové tísňové linky, mohly poskytnout informace o chemických látkách, případně, že jim někdo zavolá, že je použil. Kromě toho také připravujeme a držíme se harmonogramu u databáze odpadu. O tom jsme diskutovali minule. Říkali jsme, že je zásadní, aby tato databáze fungovala, takže tam to pokračuje dobře. Kromě toho teď jsme z toho systematicky přebírat e práci od generálního ředitelství e, pro zaměstnanost v oblasti maximálních expozic při práci. Když se podívám na druhou strategickou prioritu, tedy dodavatelský řetězec, tak bych rád řekl, že jsme se snažili zefektivnit získávání informací. Máme tisíce žadatelů o registraci, je tam strašná spousta informací o chemikáliích a Snažili jsme se zefektivnit předávání těchto informací k firmám, které to používají, které používají tyto látky. Takže i v oblasti REACHE jsme hodně pokročili ku předu. Komunikujeme s členskými státy a s komisí, protože jednou z velkých překážek pro využívání pracujícími přímo v provozu těchto informací je a interface s legislativou OSHI. A to jsou překážky, které je potřeba překonat, Chceme-li, aby agentura pro, pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci také mohla využívat veškeré informace, které jsme pozbírali v rámci REACHE. Teďka třetí strategické prioritě v souvislosti s jinou právní úpravou, i tou mezinárodní, je potřeba říci, že hlavním milníkem je spolupráce s EFSOU. My EFSO podporujeme při provádění nové potravinářské legislativy, a to především tím, že jim pomáháme vytvářet informační systémy pro získávání údajů a jejich zveřejňování na internetu, což vyžaduje potravinářská legislativa. Je to tedy hmatatelný důkaz spolupráce obou agentur. EFSA a ECHA budou mít stejný systém, což povede k synergii, ale zároveň to zajistí soulad našich údajů. Když se podívám do budoucnosti, na to, co nás čeká během nadcházejících pár let, tak ECHA bude mít spoustu věcí na práci. Jak jsem říkal, zintenzivnili jsme kontroly dodržování právní úpravy a tuto intenzitu chceme zachovat i, na, i po nadcházejících sedmi let, a v roce 2027 snad budeme schopni říci, že jsme všechny látky přeskoumali a zjistili, jestli je potřeba řídit ty rizikovost anebo ne. V rámci zeleného údělu, alespoň tedy tak, jak my mu rozumíme, existuje příležitost pro další optimalizaci chemické legislativy a konec konců všechny nástroje kromě REACH by měly být přeskoumávány, tak aby byla zajištěna větší konzistentnost a lepší efektivita provádění chemické legislativy a snižovala se tak administrativní zátěž pro firmy a zároveň se zvyšovala úroveň ochrany. No a nakonec ke zdrojům. Měli bychom obavy ze škrtů vycházíme z předpokladu, že poptávka zůstane ve stávající výši, což mě pravděpodobně řeknete i dnes, že chcete, abychom kontrolovali dodržování práva, vydávali povolení, pracovali v oblasti omezení povolení a přispěli k jakýmkoliv politickým aspektům nového zeleného údělu a programu pro nulové zdečišťování. Očekávám tedy, že budeme potřebovat dostatečné zdroje a prostředky. Na základě stávajícího návrhu komise to úplně neplatí. Pokud chcete si probrat podrobnosti, tak se k ním následně můžeme vrátit. Tím bych tedy rád skončil a poděkoval vám za pozornost. Ano, děkuji vám. Eh, na začátek této rozpravy eh, dám Eh, slovo k naší kontaktní osobě Martinovi. Ano, děkuji vám a vítám vás opět mezi námi. Já si, vy jste částečně hovořil o zeleném údělu, o The Green Deal a eh, to je vlastně věc, která eh, bude velice důležitá ze strany komise, jak to komise bude definovat. Ale já bych od vás rád slyšel trošku víc o tom, jak vnímáte výzvy které před námi stojí, jak zvládat eh, inovace eh, a mít přitom bezpečné chemikálie a pak dále několik témat, které se týkají bezpečnosti spotřebitelů a také prodej eh, různých látek z Číny, přitom jak se velice rozvíjí prodej po internetu. Takže jak může ECHA přispět k tomu, aby tento obchod byl bezpečný? Ano. Chcete odpovědět eh, této otázce? To bude privilegium kontaktní osoby, že bude jeho otázka zodpovězena hned. Zodpovězena hned. Ano, děkuji, děkuji Martine. Já začnu eh, tou velkým eh, zeleným údělem, The Green Deal, a Eh, my chceme říci, eh, co my můžeme udělat, eh, pokud komise rozhodne, že se touto cestou pustí. Ta základní linie podle mého názoru jsou, je, je dvojí. Za prvé je to oběhová ekonomika a druhá věc je lepší integrace již existujících právních předpisů Ehm, já už jsem se stručně o tom zmínil, ale pořád ještě tady máme zhruba 40 legislativních textů, textů EU, které se z toho či onoho úhlu pohledu dívají na chemické látky. A eh, kdy se možná v různých dobách věci dělaly trošku odlišně, a to třeba u stejné chemické látky. A když budeme analyzovat všechny tyto legislativní texty, tak eh, je možné eh, hodně získat z hlediska konsistentnosti i efektivity. Eh, mohu uvést i nějaké příklady, například směrnice, rámcová směrnice o vodě, je tady eh, omezení rizikových eh, látek eh, v odpadu a také to, co už bylo diskutováno v předchozím bodě, například pitná voda. Legislativa, která se týká pitné vody a zařízení pro pitnou vodu. Tady také my sehráváme určitou úlohu a Eh, důležité také je, že v tom předpise, eh, když se na to podíváme eh, z tohoto hlediska, můžeme zajistit konsistentnost a synergie. Synergie to znamená, že to může být levnější a konsistentnost znamená, že lidé nebudou dezorientováni tím, že budou se v různých textech dovídat odlišné věci či odlišné přístupy. My bychom chtěli právě zajistit konsistentnost. Pokud jde o oběhovou ekonomiku, tak Eh, když se já eh, na to dívám, nebo když se na to dívám i z hlediska úhlu pohledu komise, tak oběhová ekonomika se dívá na materiál, který prochází určitým oběhem. A materiál to je vždycky určitá směs chemických látek, čili chceme mít jistotu, že e, budou tyto látky bezpečné, když budou fungovat v oběhové ekonomice. A také chceme podporovat inovace, to znamená takové chemické látky, které mohou být lépe používány e, při recyklaci pokud jde o velké výzvy inovací. Ano, inovace je velká výzva, ale také je tady další e, velkou výzvou, kterou je nahrazování rizikových látek nebo velmi rizikových látek jinými. Takže se tady díváme na REACH i na klasifikace, na označování a další předpisy, třeba která se týkají biocidních látek nebo znečišťujících látek, e, kdy chceme se posunout od velmi vysoce rizikových k méně rizikovým látkám, například chrom, eh, proces povolování chromu. Tam došlo k určitým inovacím, jsou tady nové procesy, které eh, spíš než chrom 6 používají chrom 3, eh, což je podstatně méně toxické, čili mnohem méně rizikové a chceme mít jistotu, že to provádění v praxi eh, takto postupuje a samozřejmě vždy je možné udělat ještě víc. A to chceme právě sledovat a prosazovat inovaci směrem k bezpečnosti. Eh, a když se na to díváme z hlediska oběhové ekonomiky, tak inovace eh, se vlastně tady přidávají navíc k tomu té cirkulárnosti oběhové ekonomiky. A e, to samozřejmě je v rukách zákonodárců, tedy ve vašich rukách. My v ECHA koordinujeme také provádění v praxi, čili respektování těch e, předpisů a chceme jednoznačně e, také mít intenzivní spolupráci s národními orgány ve stejném oboru tedy v oboru chemických látek včetně, a to se bude samozřejmě týkat také toho, co je dováženo z Číny. Děkuji. Děkuji vám. A teď máme eh, vlastně postup Catch the Eye. Prosím, můžete se zapsat a začneme Petrem Lízem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli. Hovořili jsme o některých bodech i o konkrétních tedy bodech. A já bych měl spíš takovou obecnou otázku, která z toho vyplývá. Hovořil jste o tématu chromu Parlament eh, také se tímto tématem eh, zabývá, přijal velmi těsné rozhodnutí, velmi těsnou většinou eh, šesti mocných chrom, tedy v některých oborech se nahrazuje trojmocným. Já bych tedy rád věděl, jak budete řešit a přeskoumávat ty alternativy. To souvisí také s malými a středními podniky a s mm, řemeslníky například potom tedy a nikdo na veřejném slyšení neřekl, že existuje nějaká jasná alternativa, ale mm, víme, že existují nějaké už s vaším předchůdcem jsme hodně hovořili o tom, jak právě malé a střední podniky budou plnit tyto náležité úkoly tyto úkoly, ale byly tam takové protiklady vlastně. Nikdo jaksi nepřišel s žádnou opravdu dobrou alternativou, ale pokud zatím, zatím se zdálo, že žádný takovou alternativu dnes ne. ne, druhá, druhá otázka souvisí s těmi pneumatikami, o kterých jste hovořil, spojení z oběhového hospodářství s nutností vlastně snižovat eh, množství těch odpadních látek podle mých informací jsou určitá použití taková, aby vlastně lidé nebyli vystaveni nebezpečnému množství chemických látek, ale v každém případě je to tak, a že tyto jedovaté nebo toxické látky vlastně v průběhu let se snažíme odstraňovat z výroby eh, pneumatik, zejména tedy zatím tam ještě stále využívány jsou kde tedy je nějaké nebezpečí pro lidi, tak musíme najít nějaký kompromis. Hovořil jste také o intenzivní spolupráci s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost protože samozřejmě mnoho z těchto látek představuje nebezpečí ve výrobním procesu. Takže Ono to neznamená nutně, že je to problém pro konečného spotřebitele, ale je nutno najít v rámci té regulace určitá pravidla a podmínky pro ty zaměstnance, tak aby se pokud možno určitě nezhoršovali a pokud možno zlepšovali. Děkuji. Thank you. you... Ano, děkuji. A teď za SAD, pan kole, paní kolegyně. A děkuji. E, pane předsedo, děkuji, pane Hansene, že jste opět mezi námi. E, děkuji vám za úvodní slovo. My už jsme diskutovali o studie Německého federálního úřadu pro posouzení rizik a také Německé environmentální agentury. A víme, že třetina eh, chemických látek, které jsou eh, dováženy do Evropy nebo mm, jsou vyráběny v Evropě, porušují eh, evropské předpisy a představují určité riziko pro životní prostředí i pro lidi. 31 tady potřebuje další eh, proskoumání. Eh, je legislativa, která vyžaduje od podniků, aby informovali ECHA, když jsou tady rizika rakoviny nebo různá hygienické, um, hygienická rizika nebo hrozby pro děti. Um, látky, by neměl být povede, povoleny, když ještě je tady zapotřebí dalších informací a posouzení rizika. Já bych ráda věděla, zda souhlasíte s tím, že tady je problém, že Evropa uh, má tuto situaci a že eh, se udělí povolení, když ještě chybí některé informace nebo nebyly ještě poskytnuty. Chci se zeptat, zda připravujete akční plán, aby bylo lepší dodržování eh, předpisů kdy takový akční plán bude a můžete nám případně již nyní dát určité představy o tom, jak, s čím se počítá do budoucna. A chci se také zeptat, Vím, že jen 20 všech eh, aplikací je opravdu testováno v Evropě. Proč je tomu tak? A poslední, ne zcela zanedbatelná otázka, a využiji toho, že mám tu příležitost eh, položit je. Chci se zeptat na tom postupu grouping po skupinách. A chci se zeptat, zda budete nové látky eh, porovnávat v malých eh, objemech. Můžete prosím trošku podrobněji vysvětlit tento přístup a konečně mikroplasty. ECHA navrhla, jak samozřejmě víte, že budou zakázány mikroplasty například v zubních pastách, v kosmetice a podobně. Kdy můžeme očekávat, že se v tomto pokročí dál a co můžeme očekávat. Děkuji. Za zelené, prosím. Dobrý den. Eh, pane Hansene, jsem ráda, že vás tady opět vidím, že nás můžete informovat o vaší práci. Některé otázky tady už zazněly od mých kolegů. A mě by také zajímalo, jaké procento eh, složky REACH eh, se k dnešnímu dní již ověřilo. Mělo by to být eh, ten nárůst o 20%, je tomu tak? A kdy myslíte, že tato složka bude plně splněna? Hovořila o tom už i paní Gotland. A má druhá otázka se týká povolování. Viděli jsme v posledním volebním období eh, i teď, že dochází k některým problematickým eh, schválením. A jestliže žadatel neposkytne kompletní informace s veškerou požadovanou eh, informací, no tak pak by to povolení nemělo být vydáno, nemělo by to být tolerováno. Eh, vidím, že třeba Rogancien Glykomen, to je povolení kvůli ekonomické výhodnosti, eh, bylo takto eh, zvládnuto, ale já myslím, že to by mělo být ponecháno na komisi, tam by se mělo provést posouzení rizika. A také bych chtěla vědět, jak posouzení možných náhrad je prováděno. Zatím jsem totiž žádné ještě neviděla. Místo toho, aby se Eh, poskytlo povolení, eh, bylo by eh, důležité možná urychlit inovace. A třetí otázka. Velmi ráda bych slyšela váš názor na oxid titaničitý. Děkuji. Děkuji a prosím Další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hansene, za to, že jste eh, nám přednesl úvodní informace. A mám otázku, eh, která se týká nařízení o kosmetikách. Nařízení EU o kosmetikách z roku 2013 eh, zakazuje testování na zvířatech. To byl obrovský průlom, velký úspěch. Nicméně agentura, Evropská agentura pro chemické látky a komise ještě stále e, trvají na tom, že je třeba testovat e, i kosmetiky, e, kosmetické výrobky na zvířatech. a to zejména, když dochází k vystavení lidské pracovní síly těmto látkám během výrobního procesu. A já myslím, že by tady měl být zákaz těchto kosmetik eh, testovaných na zvířatech ve všech případech. Eh, nařízení REACH tedy vlastně eh, přehlasovává nebo převažuje nad tím rozhodnutím o zákazu testů na zvířatech. Souhlasíte, pane Hansené, s tím, že vaše postupy podle nařízení REACH Eh, porušují nebo oslabují eh, to evropské nařízení o kosmetikách. A vyřešíte tento problém, eh, který také vlastně je matoucí pro spotřebitele. Děkuji. A ještě poslední dva. Pan Novak, ne, paní Novák z EPP. Děkuji vám, děkuji, že mi dáváte slovo. Pane Hansene, děkuji za to, že jste nám přednesl úvodní slovo, které bylo opravdu velmi pěknou prezentací. A samozřejmě mám ale i otázky. Jsou výsledky vaší práce brány v úvahu, když EU vyjednává obchodní dohody s třetími zeměmi? A pokud ano, tak kdo na to dohlíží? Já jsem mnohokrát tuto otázku položila na různých fórech, ale nedostala jsem dostatečnou odpověď, uspokojivou odpověď. Jak můžeme být eh, si jisti, že látky dovážené z třetích zemí neobsahují zakázané chemikálie. Kdo provádí dohled? A ptám se, zda jsou vaše analýzy brány v úvahu při dojednávání obchodních dohod. Děkuji. Děkuji. A poslední otázka. EPP, paní Svěraky. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, ráda měla určité e, informace právě o tom oxidu titaničitého. E, chci se především zeptat, s jakým časovým horizontem se posčítá v DG Envy pro tento kysličník titaničitý. Myslím, že je třeba především zajistit, že eh, tady budou náležité eh, pokyny, abychom si eh, zabránili nějakému zmatku. A dále se chci zeptat, v návrhu je odkaz na materiál dodávaný na trh, ale není tento odkaz už mizí z textu. Proč tomu to došlo? A za druhé, pokud je o vaši zprávu o kysličníku titaničitém, jste připraveni předložit určité objasnění k příloze 3, ehm, například Eh, je tam to slovo try a powder, protože tak, jak je uvedeno v tomto textu, eh, jsou tady některé eh, návrhy pro zpracování či recyklování. Já myslím, že tady by mohla vzniknout matoucí situace z některých úhlů pohledu. Děkuji. Děkuji, tak to byly konkrétní otázky a jistě dostaneme konkrétní odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Budu se maximálně snažit. Začnu s tím dodržováním a povolováním, tedy kontrolou dodržování. Pak budu hovořit o těch restrikcích a nakonec přejdu k těm širším otázkám, které se týkají obchodu, kosmetik a e, kysličníku titaničitého. Takže e, kontrola dodržování. Ano, my jsme se dohodli s komisí, že zvýšíme e, počet složek, které kontrolujeme z 5 na 20 Komise předložila návrh příslušnému výboru a tento schválil. Máme tedy navýšení procenta z 5 na 20. To se tedy týká počtu těch složek. Eh, když se podíváme ovšem na počet látek, které to pokrývá, tak eh, Eh, možná je trošku komplikované pustit se do podrobných aspektů, ale znamená to zhruba 30 až 40 všech látek, které jsou registrovány a které tím pádem budeme tedy kontrolovat z hlediska dodržování. Pokud jde o všechny ostatní látky, budeme je sledovat z toho hlediska. Zda si myslíme, že mohou být rizikové okamžitě, kdy je možné okamžitě přejít ke klasifikaci a označování eh, třeba buď eh, omezení nebo povolení eh, nebo například stanovení množství z hlediska rizika, kterému jsou lidé vystaveni, když přijdou do kontaktu. Takže tam, kde už není třeba schromažďovat další informace. A pak je tady třetí typ skupiny či závěrů, které budeme sledovat a to, když eh, vidíme tu látku, myslíme si, že nevyvolává žádná rizika, ale eh, ty údaje nejsou vždy všechny dodržovány. Já se nebudu opět pouštět do technických podrobností, ale jsou prostě některé látky, které obecně vzato jsou považovány za nikoli nebezpečné, nikoli toktické. Naši experti s tím eh, také souhlasí, také to bylo prokázáno. To jsou látky, které mají tedy menší prioritu, ale samozřejmě, že s tím, kdo si je přihlašuje k registraci, o tom také Ehm, jednáme a chceme, aby se registrační složka zlepšila. Ehm, takže počítáme, že roku 2027 projebereme všechny tyto látky z hlediska dodržování a budeme je buď dávat do složky vyžaduje ehm, risk management nebo nevyžaduje risk management. A případně třetí kategorie, že tady není riziko, nicméně není všecko plně dodrženo a mm, například, kdy není zapotřebí provádět určité testy. Takže to uděláme u všech látek do roku 2027, jak už jsem zmínil. Pokud je o povolování, tak, Něco už děláme a od 1. ledna příštího roku se tím budeme zabývat systematicky. A to, že všechny látky, které v rámci kteréhokoliv procesu, tedy povolování, omezování či hodnocení, jsou hodnoceny. Budeme se tedy dívat na všechny látky, které jsou chemicky podobné, byť jsou registrovány v nižších objemech anebo ve vyšších a budeme se snažit dospět k solidnějšímu závěru, který by se týkal nejenom dané chemikálie, ale celé skupiny těch chemikálií. A bude to běžným postupem od příštího roku a jsme v podstatě první na světě, kteří se k něčemu takovému zavázali. A jak jsme říkali, plně jsme se za tímto cílem reorganizovali. Nyní k povolování. Dostali jsme se k otázce náhradních látek. Obecně řekněme, že povolování je nový systém, minimálně relativně nový, když to srovnáme s předchozím systémem, a bude chvíli trvat, než poběží bez zádrhelů. Bude chvíli trvat, než všichni uživatelé budou vědět v Evropě, že máme takovýto systém povolování, ke kterému mohou přispět. Co se týče náhradních látek, tak chci říci, že jsme vyjasnili, v čem spočívá naše role a role Evropské komise, jak ve smyslu alternativ, tak ve smyslu socioekonomické analýzy, zejména závěru o poskytnutí povolení. To je pochopitelně na straně komise, a my poskytujeme v posledních stanoviscích informace, na základě kterých Evropská komise může rozhodnout. Dnešní rozhodnutí Evropské komise pochopitelně vychází ze starých stanovisek, které jsme poskytli, takže ta ještě nebyla poskytována v, nové, v novém formátu. Jakmile vyčerpají tu vlnu a dostanu se k těm připravovaným ponovu, předpokládám, že to bude v polovině příštího roku, tak se to objeví i ve stanoviscích Evropské komise. Zjevně udělali jsme tedy tlustou čáru mezi tím, co je naše odpovědnost a co je odpovědnost Evropské komise. Na internetových stránkách v komunikaci s firmami velmi zdůrazňujeme ekologické alternativy, mluvíme i s jednotlivými žadateli, co to znamená hledání alternativních látek a mám pocit, že se situace zlepšuje. Co se týče chromu, tak eh, třímocný chrom a další inovativní technologie, to jsou otázky, které se objevily během procesu povolování. My bychom rádi, aby se to řešilo ještě předtím, než v ECHA dochází k hodnocení dané složky, ale jde jenom o to, aby lidé v Evropě byli více informováni, tak aby dříve mohli poskytnout informace o alternativních látkách. Pracuje se na tom, je tam ještě prostor ke zlepšení, ale situace se zlepšuje. Co se týče šestimocného chromu, tak tam také stojí za zmínku, že veškerá naše stanoviska reagují na to, že 2 ppm byl limit na pracovišti, ke kterém souhlasili všichni, což je pětinás, řádově pětkrát menší, než jaké jsou limitní hodnoty na pracovišti. Jinými slovy, tedy zde poskytujeme ještě tvrdší ochranu než samotné OEL. Zdá se tedy, že to v součinnosti velmi dobře chrání pracující. Nyní k omezením a k pneumatikám. Vždy hovoříme o tom, že v primárních materiálech jsou určité látky zakázány, ale dostanou se k nám prostřednictvím druhotných surovin. To je něco, co naše agentura může hodnotit, ale zároveň by politická úroveň měla rozhodnout o tom, jestli chce zajistit nižší úroveň ochrany, anebo naopak, jestli přijmou to, že ve druhotných surovinách budou vyšší koncentrace chemikálií, než jsou povoleny v primárních. Což tedy na jednu stranu podporuje recyklace, ale na druhou stranu to narušuje uh, situace na trhu teď k mikroplastům. Tady si musím dát pozor na termíny, které používám. Sekretariát ECHA předložil návrh omezení a postupného přestávání používání mikroplastů ve všech stávajících užitích. Výbor pro hodnocení rizika ECHA o tom diskutuje a očekáváme, že stanoviska výboru pro eh, hodnocení rizika a výboru pro socioekonomické analýzy budou hotové příští rok. A následně to tedy můžeme předložit komisi, která se může rozhodnout, že buď přímo provede naše doporučení nebo ho pozmění. Naše doporučení, které vychází z vědecko-technických informací. Máme podle rýče termín, který dodržíme. jenom poprosím kolegy, aby mě zkontrolovali, kdy máme k tomu dostat to stanovisko. Aha, už mi to řekli. Píšou mi to, že v červnu příštího roku. Děkuji mnohokrát, kolegyně a kolegové. Takže v červnu skončíme svou práci a předáme stanovisko obou výborů komisi, aby následně i ona se mohla rozhodnout. Součást této analýzy se zabývala také alternativami k využívání mikroplastů. Tady se tedy vracíme k původní diskusi. A budeme se také zabývat tím, jak dlouho bude trvat, než budou k dispozici tyto alternativy a jestli tímto způsobem by se také nedaly propagovat bezpečnější alternativy. Úplně souhlasím s tím, co jste říkali o BOZP. Určitě je potřeba vzájemně využívat silné stránky obou dvou systémů, aby se vzájemně doplňovaly v lepší ochraně pracujících a zároveň, aby to stálo méně zaměstnavatele. Tady si myslím, že existují obrovské rezervy. Třeba práce v oblasti OEL teprve začíná, ale určitě tady existují zásadní možnosti pro to, aby se situace zlepšila za předpokladu ovšem, že bude probíhat aktivní diskuse na obou stranách a že bude vstřícnost ke kompromisům. Opravdu tady občas jde o záležitost zvyklostí a o určité technické otázky. Teď ke kosmetice. Nesouhlasím s tvrzením, že Rich podkopává nařízení o kosmetice a zákazu testování na zvířatech. Mám za to, že způsob, který my toto nařízení provádíme, doplňuje toto nařízení. Co se rýče týče, tak na označení to máme, Nevidíme jinou možnost zajistit bezpečnost chemikálií pro spotřebitele, pro pracující anebo pro látky, které nejsou kosmetickými látkami bez testování na zvířatech. A z toho důvodu si uvědomujeme, že tady dochází k určité tenzi mezi tím, že politicky žádoucí aby se na zvířatech netestovaly jakékoliv látky, které se pak používají v kosmetice, zatímco v rýči testování na zvířatech je vyžadováno pro účely bezpečnosti pracujících. Je tady velmi tenká, ale dobře narýsovaná linie mezi tím, kdy podle rýče je požadováno testování na zvířatech a ne. abyste to konec konců i zmínila. Teď, co se týče obchodních dohod, tak obecně řečeno, Evropská agentura pro chemické látky vždy sedí na mezinárodních jednáních pod vlajkou Evropské unie a podporuje pouze Evropskou komisi. Takže co, co se týče obchodních dohod, tak do těch nejsme plně zapojeni. Dostáváme otázky občas od partnerských složek, ale není to tedy naše parketa. Co se týče dovozu a zajišťování jejich, do, jejich dodržování legislativy, no tak tady můžeme hovořit o revizi REACHe. I chemický průmysl konec konců říká, že je potřeba, aby se to na hranicích více hlídalo, a abychom zachycovali lépe nelegální dovozy. Tady ovšem hrajeme maličkou roli, spíš v tom smyslu, že to koordinujeme a diskutujeme s donucovacími orgány v členských státech. A budeme se snažit o to, aby se tato práce zintenzivnila. Nicméně náš příspěvek bude pouze okrajovým zlepšením této situace Obecně je potřeba zlepšit prosazování těchto pravidel na hranicích. K oxidu titaničitému. Za prvé se musím omluvit za to, že na velmi odborné otázky nebudu schopen odpovědět, jelikož jsem se na to nepřipravil. Nepřečetl jsem si příliš podrobně stanovisko našeho výboru takže když se mě ptáte na technickou připomínku v příloze, tak to vám asi neodpovím v tuto chvíli, ale pochopitelně po té, co to skonzultuji s kolegy, vám rád odpovím písemně. Obecně řečeno, tento výbor a Evropský parlament obecně sehrávají podle smluv svou roli v rozhodovacím procesu Evropské komise. Mou roli je vědět, jaký bude výstup, Pokud se objeví usnesení, které kritizuje vědecké stanovisko ECHY, tak o tom také musím vědět. A z toho, co jsem se dočetl, tady vidím pouze jednu část, ale nikoli úplný příběh. Nechci zacházet do velkých podrobností, takže jenom trochu obecněji to vnímám tak, že ECHA má za to, že oxid titaničitý je inhalační karcinogen, kategorie 2. Není to tedy kategorie 1A, 1B, ale přesto věříme, že při inhalaci je to karcinogen kategorie 2. Máme k tomu vědecké údaje, které to prokazují, ty jsme využili, můžu vám klidně říct si zdroje. Použili jsme to v rámci globálního harmonizovaného systému do kritérií a předložili jsme to výboru pro hodnocení rizika což je výbor, u kterého vy jste se sami rozhodli, že se k tomu má vědecky vyjadřovat. Dostali jsme údaje, které podle daného odvětví odpovídaly požadavkům REACHE. Když se podíváme na tyto údaje, tak potom docházíme k závěru, že jsou naplněna kritéria pro to, aby tato látka byla považována za karcinogenní při vdechnutí, a to podle kategorie 2. Pokud se průmyslovému odvětví nelíbí ty údaje, no tak potom problémem je REACH, ale oni ty údaje předložili už před lety a řekli, že to jsou ty údaje, na základě kterých naplní své informační povinnosti. Tak, tolik tedy k datům. Máme za to tedy, že to je karcinogen při vdechnutí, teď navázanost na OEL, tak tady máme v EŠE kompetenci za hodnocení rizika, takže budu hovořit z tohoto pohledu na věc. Ustanovení OEL může být určitě dobrým postupem zvládání rizika, ale dívat se na to jako na alternativu klasifikace jako karcinogenní, to máme a priori s tím trochu problém a vysvětlím proč. Velice stručně. Klasifikujeme látky z toho důvodu tak, aby pracující v továrně, když si prostě berou nádobu s danou chemikálií, věděli, jestli to je karcinogen nebo ne. A když to tam není označeno, tak pracující neví, že to je karcinogen a nebude dávat takový pozor, jako když tam bude nálepka, která říká, že to karcinogen je. Při, hodnoci, při zvládání rizika v Evropské unii Máme k dispozici několika nástrojů a většinou se snažíme komunikovat s pracujícími o tom, s jakou látkou mají co dočinění. Pokud to nebude klasifikováno jako karcinogen a stanoví se jenom OEL, tak to je jako kdybyste jeli po a, velmi klikaté cestě, kde máte každou chvíli značku, že, tam je ne, že ta cesta je nebezpečná a vy byste chtěli tam dát třicítku, ale zároveň odstranit všechny ostatní značky. To by asi nebylo úplně dobré. Pracující nejprve musí vědět, s čím má co dočinění a to pozná z nálepky na nánubě. Já zase jsem to viděl jenom dnes dopoledne a, a to jsem v tu chvíli jsem také zjistil, kdy se o tom tady bude diskutovat a tedy hlasovat zítra. Bude se hlasovat zítra, pokud tomu ještě něco máte, tak do zítřka. Co se týče závěru, tak požádám jednoho ze dvou zástupců Evropského parlamentu v eh, řídící radě Echy, možná paní Bernards. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit. Zaznělo zde mnoho velmi zajímavých modů, eh, ale Eh, je to vlastně můj první rok jakožto členka správní rady a chtěla bych se zmínit o třech bodech, které mi jaksi zůstaly na paměti. Za prvé, zaznamenala jsem, že ECHA se snaží jednat co nejrychleji v těch věcech, které předkládá komise nebo výbor, tak aby slaďovala také svou práci se strategickým plánem ECHA vlastně to dělá eh, prostřednictvím eh, přiřazených zdrojů, které má k dispozici odborníků, tak aby vlastně tyto úkoly byly plněny co nejefektivněji. Zazněly zde konkrétní příklady, ty změny, které probíhají, které byly schváleny správní radou. Dva bod, dva, dvě další věci, které vždy považuji za určité výzvy Hovoříme o nich na schůzích správní rady. První se týká rozpočtu. Vidíme tedy, že ECHA má proměnlivý rozpočet tedy, který jsou zde, má určité výhledy o svých příjmech, tak aby úkoly, eh, které tedy eh, má, mohly být plněny, ale samozřejmě mohlo by to být obtížné, pokud by eh, ECHA tedy dostala přiděleno ještě více práce a potřebovala by na to další zdroje. A druhá výzva je, že ECHA je velmi digitalizovaná agentura. Je zde hodně zdrojů které, lidsky, které pracují tedy na databázích, na výměně informací a tak dále. Pro, musí plnit samozřejmě časové harmonogramy, takže jen jsem vás chtěla informovat, že na tom dále pracujeme tedy. Děkuji. Děkuji. Takže teď vlastně se blížíme ke konci tohoto výročního rozhovoru a protože zde očekáváme, tak vlastně komise předloží strategii s nulovou úrovní emisí v rámci zelené komise a na tom budeme v následujících týdnech, měsících a letech pracovat, takže vás brzy zase uvidíme určitě ve výboru Envy. A děkuji vám za vaši práci a za zajímavou prezentaci. Nyní se tedy můžeme posunout k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, a to je bod číslo 6, to, jsou námi, to je námitka. Podle článku 111 ostave 3 jednacího řádu akt přenesené pravomoci o klasifikaci, označování a balení látek a směsí oxid titaničitý. Takže dáme slovo zpravodajce Aně Zalevské z EKR. Eh, Já se omlouvám, kolik času mám na no čtyři minuty maximálně. Dobře, děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, diskuse o oxidu titaničitém již začala. Pan ředitel Hanzen mě nepřesvědčil o tom, že to není otázka přesvědčení, ale konkrétních dat. Já jsem zanalizovala všechny dokumenty, pochopitelně, že mě jde o dobro životního prostředí, dobro podnikatelů i dobro spotřebitelů a předložila jsem tuto námitku. Diskuse probíhá již dva roky a bohužel nikdo nepřes, nepředložil žádné další informace. Agentura žádné další sledování nemá k dispozici. E, došlo k nějakému malému bádání na hlodavcích a dospěli k tomu, že analogicky to bude fungovat i u lidí. Jde tady o zvýšení klasifikace, z čehož by vyplývalo, že oxid titaničitý je tedy karcinogen, Diskutovalo se o tom v souvislosti s BOZP. Šlo totiž především o reakce na prášek. První záležitost je, jestli by to měla řešit směrnice o pracovních podmínkách. Za druhé, probíhá revoluce 4.0. A takto to bude fungovat. Za chvíli lidé vůbec nebudou přicházet do kontaktu s oxidem titaničitým takovým způsobem, jako s ním přicházejí teď. Zároveň pokud nemáme důkazy a pokud neproběhly nové zkoušky, tak nemůžeme tvrdit, že je potřeba překlasifikovat oxid titaničitý. Ten se používá v tisícech různých výrobků a nemáme absolutně žádné výsledky šetření, které by vedly k závěru, že kontakt s takovýmito výrobky je pro lidi škodlivý. Ráda bych ale připomněla, že oxid titaničitý má konkrétní vlastnosti s dusičnany, pokud tedy dojde do reakce s dusičnany. V souvislosti s touto reakcí a v souvislosti s tím, že nemáme nové informace, nové analýzy z nových zkoušek, a v souvislosti s tím, že neproběhla finanční analýza a že nebylo ukázáno, jak je možné navázat tuto, nahradit pardon, tuto sloučeninu, tak tím připadne opravdu zásadní, abychom podali námitku, uznat, že je potřeba se podívat na pracovní podmínky a možná právě ve směrnici o pracovních podmínkách bychom mohli toto novelizovat. Děkuji. Thank you, so... Děkuji, takže zde budeme mít diskusy podle politi- se zástupci politických eh, skupin. Začneme EPP. Kdo se chce vyjádřit za EPP? Petr? Ne, děkuji, pane předsedo, že mi dáváte slovo. My nejsme proti klasifikaci oxidu titaničitého, ale jakožto EPP považujeme, že vlastně je to potenciální karcinogen a vytváří tato klasifikace poměrně velkou nejistotu, zejména v procesu recyklace. A je, představ, mohu představovat určité riziko pro bezpečnostní standardy a bezpečnost a zdraví při práci, zejména v práškové formě, kde je obsaženo větší procento oxidu titantičin. Nicméně prášek není definován a proto zde vytváří eh, prostor pro různou interpretaci. A například co se týká reziduí bauxitu. Myslím si, že u takovýchto kritických rozhodnutí bychom potřebovali více vědeckých poznatků, tak, aby opravdu zdraví pracujících a lidí bylo dostatečně chráněno. Pro tyto studia, studie samozřejmě bylo zapotřebí více času, proto bychom hlasovali pro tuto námitku, pokud je komise připravena předložit nějaké další vysvětlení a samozřejmě doplňující informace o komponentech. Děkuji. Děkuji za SAD. zást člověk, který nás zde zastupuje, zde není. Jen chci říci, že SAD nepodpoří tu námitku, ale bohužel nedokážu vysvětlit, proč, protože zástupce, který se touto věcí zabývá, zde není. Dobře, takže děkuji za toto, za Reňu. Pan Knotek. Děkuji, pane předsedo. Zde musíme rozlišovat. renu. Rinu není zcela jednotná většina, frakce je proti této námitce. Na základě toho argumentu, že eh, samozřejmě potřeba ochraňovat pracující, nicméně já jsem člověk pocházející z průmyslového odvětví, takže vím, co lidé dělají, jak je chránit a v zásadě souhlasím s těmi argumenty, že zaměstnanci procházejí náležitým školením. Nicméně zde vidím, že zde není důvod k pochybňování, zda je tato látka toxická nebo ne, ale spíše zda je nějaká cesta k tomu, abychom našli nějakou udržitelnou cestu. Udržitelný způsob je, abychom dodržovali limity BOZP, protože zde jsou samozřejmě rizika pro zdraví a také odborné agentury na tom pra- pracují tedy Riziko spočívá v té práškové formě, ve vysoké koncentraci a vysoké expozici. To znamená tedy, když se pracuje s práškem, nikoli s tím konečným výrobkem, hotovým výrobkem, který se potom dostává ke spotřebitelům. Takže já osobně jsem pro, pro tuto námitku. Děkuji. Děkuji za zelené. Ano, děkuji. Já jsem trošku překvapena musím říci, protože uznávám, že EPP byli velmi proboj proti rakovině, takže těžko věřím, že teď tedy byste měli namítat proti tomu, aby byla označena tato látka jako karcinogenní. Myslím si, že to je poněkud protikladu s tím, co jste hlásali. Někteří jste řekli, že potřebujeme více vědeckých poznatků, vědeckých důkazů. Jak pan Hansen řekl, máme zde hodnocení ECHA, máme hodnocení dalších agentur, které jdou směrní, stejným směrem, takže z toho vyplývá, že je to karcinogenní látka. Já si myslím, že bychom měli zajištit pracujícím, ale také spotřebitelům tuto úroveň informace ta o, o škodlivosti této látky. Děkuji za ID. Nevidím, že by tady byl nějaký řečník, nebo nemám na seznamu žádného řečníka. Dobrá. Za EKR. Za ID někdo? Tak prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Naše stanovisko je takové, které už podporujeme dlouho, pokud se týká karcinogenů, jak víte, a nejsem si jistá, že takováto eh, prostřednictvím té námitky bychom se měli vracet k běžným normám pro označování a pro hodnocení výrobku. Všechno by mělo jít jedním směrem a to směrem k co největší ochraně pracujících, i když také chápeme požadavky podniku, ale především je to zde zdraví a ochrana pracujících a tato eh, prostřednictvím této námitky není jisté, že by ochrana pracujících byla dostatečně zajištěna. Paní Hazelkamp za GUE. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě byla, je zde určitá první etapa týkající se klas, zatřídění, klasifikace oxidu titaničitého. Jde tedy o látku, která je, je potřeba najít tedy rovnováhu mezi ochranou zdraví pracujících a spotřebitelů a podmínkami nebo tedy eh, pod průmyslových podniků. To je hlavní směr tohoto a hlavní smysl tohoto nařízení. Nesmíme samozřejmě spochybňovat eh, ochranu zdraví. Proto všechna použití by měly mít co nejvyšší klasifikaci a jasné označování, tak aby chom měli určitou náhradní strategii. Já zcela dobře nechápu, jak tedy komise mohla, vlastně neproběhlo zde demokratické hlasování v parlamentu ohledně geneticky modifikovaných organismů. A teď to jde proti stanovisku Ech, organ, agentury ECHA pro používání této bezpečné, lát, nebezpečné látky. Takže je opravdu nutné dodržovat eh, názor výboru pro hodnocení rizik. Já vůbec nechápu, jak paní Zalevská si myslí, že by bylo možno chránit eh, oprávněné zájmy pracujících a životního prostředí a vzít v úvahu pouze zájem podniku. Takže nepodpoříme tuto námitku. To by bylo vlastně, že bychom vyšli vstříc průmyslovému lobby. A poslední, pan Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit německy. Ano, paní kolegyně, je jasné, že my jakožto Evropský parlament jsme vždy konfrontováni s tím, že chceme bojovat proti rizikům. Někdy děláme to, co chtějí zelení, ale musíme se dívat na věci velmi jasně eh, a přesně. Bavil jsem se krátce se zástupci Evropského centra pro boj proti rakovině a je hodně výsledku, že chemikálie, o kterých zde diskutujeme, Hm, řekli, že jsou tedy jasná úmrtí následkem vystavení těchto látek. Nicméně zde je potřeba, abychom se na to podívali velmi podrobně. Kolegyně Spiraky položila konkrétní látku otázku je skutečnost, že v Německu organizace, která se zabývá ochranou pracujících, říká, že to nařízení není nutné že máme jasná pravidla, jasná nařízení pro ochranu pracujících a ministr práce, který je ze sociálně demokratické strany, říká to samé. Čili musíme přemýšlet o tom, zda to skutečně pomáhá. Já mám tři konkrétní otázky na komisi. Za prvé je důležité, aby se řeklo, jaké konkrétní eh, důkazy existují, a nebo je to šité horkou jehlou. Za druhé, v té zprávě, kterou poslala komise, je efekt recyklace bude minimalizován nebo bude minimální. Ale jaký tedy je, pokud opravdu vznikne? A za třetí, co se bude označovat konkrétně? to se mi zdá jasné, že když tam není ten prášek obsažen, že, to nemu, že tam nemusí být označeno, ale jakou barvou tedy <clears throat> konkrétně a co to bude označováno a co konkrétně bude rozhodnuto. Tak, aby tady samozřejmě pracující věděli, s čím mají dočinění, to je jasné ale myslím si, že některé ty alternativy by byly možná ještě problematičtější. Takže jaké konkrétní označení by zde bylo tedy zamýšleno? Eh, děkuji. A dávám teď slovo komisi. Děkuji vám. Děkuji, že mi dáváte přitost přijít sem a diskutovat s vámi tuto eh, otázku klasifikace. Jak velmi dobře víte, cílem nařízení COP je chránit eh, zdraví a život eh, lidí a to na nejvyšší úrovni a chránit je proti rizikům. To je to hlavní eh, při této klasifikaci. Je to možné buď prostřednictvím vlastní klasifikace v průmyslu nebo prostřednictvím harmonizované klasifikace. Příslušné nařízení říká, že eh, jak je označený projekt, eh, produkt, který je eh, kancerogenní a tady je samozřejmě správné postupovat tímto způsobem. Tady rozhodnutí, které jsme přijali, se opírá o to, co uvádí <clears throat> výbor pro posouzení rizik, které předkládá takovéto návrhy promyslovým podnikům a členským státům. Výbor pro posouzení rizik tedy vypracoval své stanovisko a Eh, nebyla tady žádná nová informace, která by měla ovlivnit rozhodnutí výboru pro posouzení rizik. Takže, jak už jsem řekla, z tohoto vycházíme a také eh, vycházíme eh, z vý, ze závěrů výboru pro rakovinu. Jaké játky jsou karcinogenní pro lidi a chceme zakázat používání takových látek například v kosmetice nebo také v dalších výrobcích, které ohrožují zdraví lidí. Čili naše rozhodnutí se opravdu opírá o velmi pevný základ. A dovolte, abych se vyjádřila k tomu, zda eh, ta eh, nařízení CLP je to nejlepší, o které bychom se měli v tomto rozhodnutí opírat. Je to kompatibilní eh, legislativa a také komplementární legislativa. Není, není eh, nemožné opřít se právě o takovouto legislativu, kde eh, chceme umožnit pracovníkům, aby používali různá látky v naprosto bezpečném prostředí, v naprosto bezpečných podmínkách. A chceme tedy aby harmonizovaná klasifikace eh, také jasně stanovila limitní hodnoty eh, různých látek. Velice důležité je ještě dodat, že eh, použití dioxidu nebo oxidu titaničitého tady vlastně není pokryto legislativou, které se týká ochrany zdraví pracovníků. Eh, pokud jde o důsledky, eh, naše naší harmonizované klasifikace. Dojde k zlepšení informovanosti o rizicích spojených s touto látkou a také to umožní eh, správné rozhodnutí při tom, jak nakládat, jak přistupovat k těmto látkám, čili to zvýší vlastně bezpečnost. Důležité také je říci, že harmonizovaná klasifikace se opírá o posouzení rizik dané látky. Rizik vystavení se takové látce. To je tedy odkaz na to, Chtěla bych eh, připomenout, že rok doporučil, že by to mělo být v kategorii 2 a rozhodnutí komise je takové, že látka je klasifikována eh, pro ty části, které eh, jsou eh, menší než 10 mikrometrů. To považujeme jako správnou reakci pro všechna rizika, která mohou být spojena s vdechnutím této látky. Byla tady otázka. zda máme studii na zvířatech. Ano, máme studii na zvířatech, to poskytly příslušné průmyslové podniky a e, tady výsledek této studie umožňuje extrapolaci na lidi. Bylo rozhodnuto neklasifikovat e, tuto látku jako 1B, ale jako 2 to je právě ta vazba mezi studií na zvířatech a extrapolace na lidi. To ovlivnilo tedy rozhodnutí z hlediska posouzení rizik. Dále bylo eh, byla otázka, jak to bude označeno. Ano, látka bude označována a to v případech směsí. Podle našeho rozhodnutí tedy Eh, tekuté směsi nemusí být eh, klasifikovány, ale musí být označeny. Tedy uvedeno tam bude, že mohou obsahovat takovéto částice. A tady to eh, varování bude znít nevdechovat takovéto látky. Tak toto bude muset být označeno. Tak já myslím, že jsem odpověděla na všechny eh, otázky, které tady zazněly a jen na závěr chci dodat eh, pro novou komisi, že eh, boj proti rakovině je tady velikou prioritou nové komise. A boj proti rakovině znamená samozřejmě zvládání, omezení, zakázání těch látek, které rakovinu mohou způsobit. Thank you very much. Děkuji vám, děkuji, takže eh, budeme o tomto citlivém bodě hlasovat zítra. A teď můžeme přejít eh, k bodu číslo 7 na našem programu, a to je námitka dovozy krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saudské Arábie a dávám slovo Joel Meno z ID. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, minimalistické eh, sdělení v komitologii v oblasti eh, delegovaných aktů. Tady navrhuje komise, aby Saudská Arábie byla zařazena na seznam zemí, ze kterých je možné dovážet krmiva pro zvířata pocházející z drůbeže. Můžeme říci, že Saudská Arábie poskytla relevantní záruky také o tom, že bude provádět kontroly těchto výrobků. Ovšem vidíme přinejmenším tři důvody, proč zamítnou takovýto návrh. První důvod je, že evropský trh nepotřebuje takovéto dovozy, protože evropský trh už má přebytek, velmi se rozvíjí eh, takováto krmiva. Eh, a tím vlastně bychom otevřeli dveře Evropy eh, na, pro, pro výrobky z třetí země, Eh, což by vlastně vedlo i ke zhoršení našich eh, norem pro kvalitu i eh, další aspekty. Prostě Evropská unie nemá možnost pravidelně a důkladně zkontrolovat dodržení všech těch požadavků, které jsou vznášeny na výrobce v třetích zemí. To znamená, že tady by měl platit princip obezřetnosti. Další je, musíme připomenout, že v Saudské Arábii se provozuje šaria, platí šaria, čili se provádí rituální nelegální zabíjení zvířat a tyto eh, způsoby, to mohou všichni eh, si eh, se přesvědčit, jaké to má důsledky pro hygienické věci, jak se pohybují zvířata na jatkách, jak se tam vůbec nerespektuje pohoda zvířat. A přitom v evropských textech se přece my hlásíme k tomu, že jsme eh, země, kde se respektuje i život zvířat. A za třetí, potvrdit takovéto rozhodnutí, to by znamenalo vlastně eh, obchodovat se zemí, která zcela jasně, které zcela jasně popírá hodnoty, které my v našem Evropském parlamentu uznáváme. Je to země, na kterou se stále poukazuje jakožto nerespektující eh, práva. Jsou tam zatýkáni či dokonce zabíjeni novináři, velmi pravidelně se tam financují podněcuje terorismus, pošlapávají se práva žen a e, lidská práva obecně z této zemi respektována nejsou. Z těchto důvodů nemůžeme podpořit návrh komise a žádáme vás, vážení kolegové, abyste e, podpořili tuto námitku. Děkuji vám. Děkuji. Takže za jednotlivé politické skupiny začne EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, jako stínová zpravodajka EPP k této otázce jsem proti námitce eh, pro dovoz eh, krmiv ze Saudské Arábie. A proč? Z těchto důvodů. Za prvé, Orgány Království Saudské Arábie ujišťují, že země dodržuje všechny příslušné zdravotní předpisy a zaručuje kontroly při výrobě těchto krmiv z drůbeže. Saudská Arábie eh, přidaná na seznam třetích zemí, odkud takováto krva, eh, krmiva mohou být dovážena do EU nebo mohou transitovat přes EU. Eh, tedy takovéto rozhodnutí je zcela odůvodněné a e, všechna příslušná mezinárodní doporučení jsou respektována. E, hlasovat pro námitku by znamenalo nerespektovat princip e, obchodu opírajícím se o příslušná pravidla. Já proto navrhuji, abychom zamítli tuto námitku. Děkuji vám za SAD. Děkuji vám. Já jsem teďka eh, poněkud informovanější k tomuto tématu, takže vám mohu eh, poskytnout informace. Ani my nemůžeme podpořit tuto námitku, a to z důvodu, eh, které tady uvedlo EPP. Máme již celou řadu zemí, které mají právo dovážet do EU nebo vyvážet do EU. Je to Turecko, Maroko, Izrael například, kde funguje stejný typ porážek zvířat a umožňujeme ostatně tuto praxi i uvnitř Evropské unie. E, takže bychom e, vlastně zavedli určitou diskriminaci mezi zeměmi. Dále v rámci z frakce SAD jsme připraveni diskutovat e, o pohodě zvířat obecně. Myslíme, že tato námitka tady mm, není dobrý prostor pro diskutování o pohodě zvířat, proto budeme hlasovat ne k tomuto návrhu. Děkuji. Děkuji nyní za Renew. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl vyjádřit eh, spíše z otázky principu. Možná to není úplně přímo v návaznosti, ale je to podle našeho názoru důležité. Otázka přepravy zvířat eh, na mnoho fórech, i zde v Evropském parlamentu. Přesně tento týden v Rumunsku, v zemi, odkud pocházím, byla velká karga eh, ovcí převážena po Černém moři ve velkých počtech. A když eh, jste na mezinárodních eh, vodách, tak už neplatí předpisy EU. Takže já bych tady chtěl mít jedno objasnění ze strany komise. Co můžeme dělat proto, abychom zajistili, že takové opatření, která jsou v zájmu pohody zvířat, včetně toho, o čem hovořil zpravodajka, bylo respektováno i takto. Děkuji a prosím za zelené. Já myslím, že to je velmi důležitá otázka. Ale ano, pohoda zvířat jistě je velice důležitá otázka. Klademe si tedy tu otázku, jak zlepšit pohodu zvířat, ale my to stále ještě diskutujeme. Eh, je nechceme diskriminovat, jak tady zaznělo, nechceme diskriminovat nějaké země. Chtěli bychom mít obecné ustanovení o tom, jak lépe chránit pohodu zvířat. Děkuji. Děkuji a za EKR. You, Děkuji, pane předsedo. My nesouhlasíme s námitkou, podobně jako předchozí eh, skupiny. Jsme pro volný obchod a komise prohlašuje, že je to v pořádku, tak nemáme žádný důvod eh, tomu nevěřit. Nemyslíme, že to je nejlepší způsob, jak bojovat se Saudskou Arábií, proto nesouhlasíme s námitkou. Děkuji a prosím za GUE. Není tady nikdo za GUE. Dobře. Takže komise z DG pro zdraví, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Komise se domnívá, že návrh nařízení plně odpovídá prováděcím eh, pravomocím a také eh, podmínkám v základním předpisu. Prostě země může být eh, zapsána na seznam zemí, odkud lze dovážet krmiva mm, živočišného původu, jestliže se plní podmínky obecně zdravotní, hygienické a také pohody zvířat a že je zaručena kontrola během celého eh, výrobního procesu. Eh, komise připisuje velký, velkou důležitost pohodě zvířat, včetně eh, podmínek na jatkách. To vyplývá z článku 12 v příslušného nařízení a Eh, také to eh, plní eh, podmínky pro dovoz živočišných produktů z příslušných zemí. Kromě toho mezinárodní dohod, mezinárodní obchod krmiva pro zájmové chovy má splňovat také podmínky stanovené Světovou obchodní organizací. To znamená, že musí plnit Eh, zdravotní a potravinářské eh, předpisy a také eh, odpovídat kodexu pro živočišné aspekty. Tady ovšem nejsou stanoveny žádné podmínky pro pohodu zvířat z hlediska krmiva pro zájmové chovy. Komise tedy posuzuje, jaké jsou kontrolní systémy přímo na místě a konstatuje, že je možné splnit podmínky stanovené Evropskou unii. Je tady článek 13 eh, smlouvy eh, Evropské unie, článek 44 Eh, nařízení 1099, kde je stanovena také výjimka pro rituální porážení zvířat z církevních, tedy náboženských důvodů. Takže tady je právo eh, provádět všechny, všechny zvyky či tradice spojené eh, s takovýmto výkonem eh, náboženských pravidel. To plně eh, také odráží všechny aspekty, které bereme v úvahu, včetně pohody zvířat, včetně svobody náboženského vyznání. Krmiva pro zájmové chovy ze Saudské Arábie, vyráběné z drůbeži, odpovídají kvalitou i podmínkami také krvem způsobem vyráběným eh, v členských státech EU. Je tady navíc eh, řada zemí, které také figurují na stejném seznamu zemí, ze kterých je povoleno tato krmiva dovážet. Takže kdybychom eh, nezařadili Saudskou Arábii na tento seznam, znamenalo by to porušení pravidel obchodu v této oblasti, eh, tak jak je třeba postupovat. Tady je třeba postupovat podle pravidel mezinárodního obchodu při kontrolování příslušných pravidel. Děkuji. Děkuji, takže to je eh, všechno k této námice a můžeme přejít k bodu číslo 8 a dávám slovo eh, Michel Rivazim. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Toto je návrh usnesení, eh, které má eh, vlastně eh, hovořit o kontrole látek, které se dovázejí z Japonska. Je tady příloha dvě kde se hovoří o zrušení některých kontrol u některých produktů a také z hlediska zeměpisného, protože je tady celá řada eh, prefektur, eh, tedy okresů, krajů, eh, které byly kontaminovány při nehodě ve Fukušimě. Eh, takže to znamená, že už není třeba odebírat vzorky, už není třeba přijímat různá opatření. Japonské orgány eh, určitá opatření mají, ale mají nižší eh, hranice, nižší limity než my, dokonce tedy lépe se starají o zdraví než my v EU. Ale vlastně nám neříkají proč. Některé vzorky odebírají, proč některé okresy, které byly dotčeny, jsou zde, proč a podle jakých kritérií se takto rozhodují u tohoto nařízení. Pak máme další obavu. Co se vlastně analyzuje? Jak víte, nehoda ve Fukushimě tam měla eh, obrovské eh, dopady urania 137 a 135. Takže tady je vlastně Eh, daleko větší kontaminace u cezia 137. Jak víte, došlo k velkému množství eh, látek, které byly rozptýleny a které jsou i nadále rozptylovány z elektrárny Fukushima, protože tam se stále eh, polévají jádra elektrárny, čili mnoho látek se dostává do vody. Jsou tady pryskyřice a další aspekty, stroncium, americium a některé další látky a to je tedy v kontejnerech. Eh, je jen velmi málo měření, které se týkají Cezia 137-135. Eh, my bychom ještě chtěli další eh, kontroly, také stroncium, kde je 28 let životní cyklus. Pak je ještě další problém, jak víte. Dováží se rýže z Japonska. Proč dovážíme rýži z Japonska? To dá je zejména pro novorozence. U novorozenců je to 50 bekerelů na litr. Podobně jako Číňané, jako Korejci, jako Australné říkáme, proč dovážet kontaminovou rýži, i když je to jenom 50 bekerelů, když máme rýži z nula bekerelem pro děti a pro novorozence. Jak vidíte, to je opravdu neuvěřitelná logika. My tedy říkáme, to je třeba zastavit tento dovoz eh, rýže pro novorozence. Máme ještě další problém. Minulý týden eh, přijala japonská delegace, já jsem přímo položila jim otázku. Jsou miliony metrů krychlových eh, tedy skladované ve Fukushimě, jsou ve v kontejnerech a já se ptám komise, eh, měly by být odebrány vzorky, abychom přesně věděli, co v těch nádobách, nádržích je Ehm, možná, že tam jsou všechny ty štěpné produkty, americium, plutonium, stroncium, eh, nikdo neví. Vzpomeňte si, bylo eh, to průmysl Pepko spojený eh, s vládou, prostě se nic nevědělo. A oni všechno chtějí vhodit do Tichého oceánu všechny ty eh, prvky radiové povahy. O tom se nic neví, nemáme eh, taková měření a oni chtějí ty miliony metrů eh, krychlových vhodit do Tichého oceánu. Bude to kontaminovat řasy, ryby, Prostě opravdu to není možné. To není možné, aby takto postupovali. A Evropa musí sehrát svou úlohu. Teď má přece dohodu o volném obchodu s Japonskem. To všechno jsou důvody, proč vás vyzývám, abyste hlasovali pro tuto námitku. A žádám komisi, aby stáhla svůj návrh a aby předložila do dubna 2020 nejpozději nový návrh, aby byla ochrana na vysoké úrovni, jak pro zdraví lidí, tak pro životní prostředí. A abychom získali dodatečné informace o tom, co se děje v Japonsku a proč bychom měli dovážet japonské výrobky, když jsou kontaminované? Děkuji. Děkuji, prosím, za EPP. Děkuji mnohokrát. Zastupuji pana Kaneva, který je stínovým zpravodajem za EPP a který se dnes nemůže účastnit. Pan Kanev je proti této námitce. Jeho postoj vychází ze spolehlivosti stávajících kontrol Údaje poskytnuté japonskými orgány se týkaly roku 2017 a 2018 a obsahovaly důkazy o tom, že nebyla převýšena radioaktivita v osmou hospodářskou sezónu po této nehodě. Další argument proti této námitce je dohoda o volném obchodu s Japonskem. Z tohoto pohledu chtěl upozornit na to, že Evropská komise má Evropskému parlamentu poskytnout podrobnější informace o vztahu těchto dvou, v rámci vztahu těchto dvou institucí. Není to ale problém, který by se týkal výměny informací mezi EU a Japonskem. EPP zítra bude hlasovat proti této námice. Děkuji, prosím, SAD. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji za diskusi. A paní Rybazy, bych chtěl říci, že pochopitelně chápu, bych chtěla říci, že pochopitelně chápu, že máme určité obavy u potravin a krmiv. Jde tady o dvě věci. Transparentnost údajů a za druhé ta voda k ochlazování. Co se týče transparentnosti, tak tady údaje máme. Co se týče ochlazovací vody, tak poté je poptávka. Co se stane po roce 2021? Já si myslím, že v Evropské unii bychom se měli snažit více informovat o této chladící vodě, ale ne v rámci tohoto tématu. My nebudeme podporovat tuto námitku, byť tedy souhlasíme s obavami týkajícími se chladící vody. Tam, bych, tam bychom s tím měli se zabývat, ale ne v rámci této námitky. Děkuji Darinio, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I když za sedm let kontroly jsme neměli jediný problematický výsledek, přestože ten zákaz, zrušení toho zákazu se netýká všech zvířat, o kterém hovořila Michelle, a přestože již bylo zmíněno ministry, ta problematika vylívání této kontaminované vody a do oceánu, tak budeme hlasovat pro, protože si myslíme, že je potřeba chránit občany před rizikem rakoviny. Diskutovali už jsme o tom před chviličkou. My v Evropském parlamentu přece nemůžeme říkat, že bojujeme proti rakovině na všech frontách, když radioaktivitu necháme bokem. A jak si správně říkala Michel, je potřeba, aby zde bylo více transparentnosti a proto budeme hlasovat s tebou. Za ID Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Osobně chci říci, že nediskriminujeme nejsme součástí tohoto politického sektářství a podpoříme tuto námitku. A to z toho důvodu, že zdraví stojí nad politikou. To, co říkala paní Rivazi, informace, které poskytla, a také to podezření, které je opravdu odůvodněné. Už během předchozího volebního období jsme měli pocit, že často musíme diskutovat o textech, kde texty nebyly, kde čísla nebyla vždy potvrzena různými nezávislými studii a že v podstatě skoro vždy se vyhýbáme principu a, předběžné opatrnosti. Tady si myslím, že to riziko pochází z mnoha různých zdrojů. A vždy to riziko se kumuluje na předchozí rizika a když je dáme všechny dohromady, tak je potřeba, abychom byli ještě, ještě náročnější, byť ta čísla nezní tak špatně. Ze všech těchto důvodů budeme podporovat tuto námitku. Děkuji. EKR, prosím. My nesouhlasíme s touto námitkou a to ze tří důvodů. Za prvé je to arbitrárně selektivní. Podmínky pro dovoz byly 15krát v minulosti novelizovány. Za druhé, japonské standardy testování cezia jsou přísnější než evropská maxima a za třetí nezjistili jsme, že by došlo k porušování při kontrolách. Děkuji, Gue. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská komise tady navrhuje, abychom začali tady prodávat potraviny, které vyrůstají ve Fukušimě a ryby, které žijí v oceánu v blízkosti, bez nějaké další kontroly. Vlastní. Budou to pouze japonské testy, může Evropská komise potvrdit, že to jejich testování je v pořádku a že opravdu ukazuje celou škálu možného radioaktivního působení? Říká se, že japonští podnikatelé chtějí vypouštět radioaktivní vodu do moře, což je nebezpečné nejenom místně, ale také pro celé moře a život v něm. Jak můžeme přesvědčit Japonce, že to mají dělat jinak, Já mám pocit, že tady můžeme narážet na jedno z největších nebezpečí té obchodní dohody. Nebo si myslíte, že to je náhodou, že krátce poté, co ta dohoda vstoupila v platnost, došlo ke snížení přísnosti regulačních mechanismů jak můžeme, jak můžeme umožnit propagaci obchodování s Japonskem za každou cenu, když oni začali komerčně levit, lovit velryby a, a přitom při té příležitosti zamordují miliony delfínů? Děkuji DG Santé na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní poslankyně, dámy a pánové. Jak víte, Evropská unie učinila omezující opatření, co se týče Japonska, kvůli možné kontaminaci krmiv a potravin. A to s cílem zajistit maximální ochranu lidského zdraví. Tato opatření revidujeme co dva roky. Japonské orgány provedly velmi širokou kontrolu těchto látek na cézium a další látky. Individuální analytické výsledky přítomnosti radioaktivity na základě těchto širokých kontrol, kterých bylo více než 300 tisíc ročně, tedy vzorků analyzovaných, od roku 2011. Všechny tyto výsledky jsou k dispozici a jsou neustále aktualizovány. Příslušné orgány členských států také provedly kontrolu radioaktivity potravin a krmiv pocházejících z Japonska a jak bylo řečeno, žádné výsledky nebyly špatné, a to od roku 2011. Dáváme velký pozor na kritéria, na základě kterých revidujeme opatření, hodnotíme extenzivní údaje, které jsme dostali od japonských kontrolních úřadů a také se díváme na výsledky kontrol členských států při dovozu. U potravin a krmiv z japonských prefektur, prefektur pardon, jenom nevyžadujeme, aby se dopředu netestovalo. Pouze pokud bychom zjistili, že v dané prefektuře za poslední rok nebyly naplněny japonské přísné normy. Za předpokladu, že budeme mít k dispozici dostatečné analytické výsledky. Co se týče Fukushimy jako, per, jako prefektury, tak tam jsme trochu opatrnější tam se díváme na poslední dva roky u výsledků. Jak zmiňovala paní Rivazy, maximální hodnoty v Japonsku jsou velice nízké oproti těmi, které třeba dostáváme z oblasti postižené Černobylem, nebo které by se týkaly oblastí, které by mohly být zasaženy případnou nukleární katastrofou v eh, Evropě. Účelem této změny tedy bylo zohlednit tisíce výsledků těchto testů v různých krmivech a potravinách a asi 530 tisíců výsledků ze sedmé a 8. hospodářské sezóny od roku 2017 do prosince roku 2018. Jak bylo zmíněno, tyto změny se tyto změny vycházejí z analýzy veškerých údajů a veškeré podrobnosti jsme poskytli na žádost poslancům a poslankyním. Komise nadále pravidelně situaci sleduje, dívá se na analytické výsledky kontrol, které provádějí japonské orgány a také na výsledky kontrol při dovozu. Pokud bude potřeba, kdykoliv můžeme toto rozhodnutí změnit, pakliže se objeví nové údaje. Pravidelně informujeme se o vstavu jaderné elektrárny Fukushima Daiichi, zabýváme se také radioaktivní vodou a chladící vodou. Japonské orgány budou Evropskou komisi o jakémkoliv rozhodnutí týkající se této vody informovat. Pokud bude potřeba a v souvislosti na tom, jak to bude vypadat, můžeme konat. Evropská komise proto má za to, že vzhledem k tomu, že jsou uplatňována přísná kritéria a že máme k dispozici dostatek údajů, tak i stavající nařízení zajišťuje ochranu lidského zdraví v dostatečné úrovni a máme proto za to, že Evropská komise nepřekračuje své prováděcí pravomoci, které vyplývají ze 178 z roku 2002, tím, že přijímáme toto prováděcí rozhodnutí Evropské komise. Děkuji, hlasovat se bude zítra. A posledním bodem na pořadu jednání číslo 9 jsou pesticidy. Začnu s Ano Hazekamp a potom spolu pravodajky budou mít slovo a potom budou mít slovo ostatní. Takže Ana Anja Hazekamp, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zas, zase eh, je zde eh, ta věc, že bychom měli namítat eh, postup ohledně prodloužení povolení, povolení na tyto jednotlivé pesticidy v minulosti široká většina v Evropském parlamentu podpořila tuto námitku a požádala, aby nedocházelo, respektive nedošlo k novému prodloužení povolení u těchto pesticidů, o nichž se ví, že jsou nebezpečné pro, člo, pro lidi, zvířata a životní prostředí. Za několik dní kom, Evropská komise znovu provedla toto eh, procedurální prodloužení. Jedná se tedy o prodloužení pro tyto jednotlivé látky. Toto prodloužení je takzvaně podle Evropské komise nebezpečné, protože rozhodovací proces není ještě ukončený. Ale proč není dosud ukončený? Podle nizozemských orgánů existuje dostatek eh, disponibilních údajů ze, ze strany EFSA, abychom přijali rozhodnutí. Je to nesmírně důležité proto, abychom to udělali eh, dříve, než tedy bude ukončeno ke konci ledna datum pro toto povolení. To jsou vlastně nejpoužívanější fungicidy a pesticidy v Evropské unii a skutečně ohrožují lidské zdraví v Nizozemsku a ve Francii, kde to bylo hodně používáno eh, zemědělci. Jsou tedy údaje, podle kterých zemědělci a jejich rodiny často trpí například častěji Parkinsonovou chorobou než jinde. Není to tedy čistě neurotoxická látka, ale byly zde důkazy, že to také jsou látky toxické pro reprodukci A a B. Tyto, tyto toxiny musí být zakázány co nejdříve možno a bylo by zcela nezodpovědné, abychom vystavovali ještě ro, o rok déle lidi eh, působení těchto pesticidů. Platí to také pro Nextu Stromin. V nařízení z roku 2017 bylo zjištěno, že je to škodlivé eh, z hormonálního pohleda. Tyto látky nesmějí být prodlouženy jejich používání tedy a znovu by to šlo proti legislativě v oblasti pesticidů. Je tedy nezbytné, aby Evropská komise ještě tento měsíc předložila návrh na zákaz těchto nebezpečných látek, protože existuje dostatek vědeckých důkazů, které mohou odůvodnit tento zákaz, ale také proto, že komise svým postupem i pro jiné látky ukázala, že to může udělat. Očekávám tedy odpověď ze strany komise k tomuto. Děkuji za EPP. Vážený pane předsedo, já chápu, důvody, eh, že zde jsou, že by se měly omezit eh, tyto látky, které jsou toxické. Je potřeba zohlednit všechny faktory na základě vědeckých eh, důkazů a toto usnes, v tomto usnesení jde o prodloužení těch látek, které v současné době mají příslušné povolení. Ten hodnotící proces musí, ještě neproběhl, nebyl ukončen. Právní situace je tedy jasná. Komise musí vlastně eh, prodloužit toto povolení, dokud nebude ukončen proces hodnocení. Přesně toto je ten ten důvod, protože by to vedlo také ke spoždění eh, v jednotlivých členských státech. Konkrétně by to znamenalo, že rozhodnutí tady o tomto prodloužení eh, je potřeba přijmout. Kdybychom podpořili toto usnesení, tak by to znamenalo, že by se přijalo rozhodnutí bez eh, ne- nezaložené na vědeckých eh, důkazech a znamenalo by to, že by nesměly být tyto látky už používané v evropském zemědělství a vlastně přestože podnikům, farmám neexistují k dispozici tedy žádné alternativní látky. Možná by to potom vedlo k tomu, že by se dovážely určité látky ze třetích zemí. A mám toto usnesení, by vlastně vyžadovalo, eh, by omezilo právní a ekonomickou jistotu. Proto tady si myslím, že bychom toto usnesení měli odmítnout. Děkuji za SAD. Jute? Ne? Za, za Rinu Martin Hojsík. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to je opravdu případ, kdy komise jak si spojila různé tedy pesticidy a zase zde se to jedná zejména o dva z těchto pesticidů. Ten meko, meko, dimocitrobin zejména, kde konkrétně víme, jaká jsou tedy kritéria pro povolení, čili na jedné straně Eh, by se zde snažili tedy ponechat tyto látky co nejdéle na trhu, kdyby se prodloužilo toto prodloužení, ale myslím si, že komise by měla využít té možnosti, co už udělala například u jiných látek. Takže si myslím, že tato námitka se netýká všech těchto látek, ale konkrétně dvou z nich. A já si myslím, že by se opravdu měly nahradit tyto dva nebezpečné pesticidy. Děkuji za ID. Kdo chce? Co není řečník za EKR? My jsme proti této námitce. Já si myslím, že předvídatelnost pro zemědělce je velmi důležité téma. Je to pouze prodloužení stávajícího povolení, takže Nemyslíme si, že tato námitka je odůvodněna. Děkuji. A já tedy to mohu uzavřít, já budu stručná. A jsem trošku překvapena těmi sděleními, co zde zazněly. Dimoxtrobin a menkozeb jsou tedy látky, které jsou v herbicidech, jsou tedy toxické pro reprodukci, mají tedy eh, narušu, také vlastnosti související s per, eh, endokrinními eh, perturbátory komise nyní je dnes povoluje bez nějakého platného vědeckého odůvodnění, takže by to bylo vlastně v protikladu k evropské legislativě tyto látky toxické pro reprodukci by neměly být povoleny a omezení na, eh, povolení na tyto látky by mělo být omezené v čase vzhledem k prokázaným důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí. Už jak už zde zaznělo, komise určitě nepovažuje zdraví eh, lidí eh, a udržování biodiverzity neupřednostňuje před zájmy eh, průmyslu a je naprosto vyloučené, aby se prodloužilo povolení na tyto látky. Děkuji za komisi z DG San pro zdraví. Děkuji, pane předsedo, a dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych ráda uvedla několik připomínek k tomuto návrhu usnesení. Za prvé bych chtěla říci, že podle našeho názoru nepřekročujeme im prováděcí pravomoci komise u těchto opatření. Ta opatření jsou podle postupu uvedeného v článku 17 postupu, který vyžaduje, aby když nějaká Eh, vlastně povolení na využívání nějaké látky se blíží tedy k ukončení, tak zákaz komise vlastně, nebo komise musí prodloužit toto schválení. Nedávno Evropský ombudsman v některých případech potvrdil, že komise má tuto povinnost takto postupovat. Takže to platí pro všech deset těchto látek, které jsou pokryty tímto nařízením a je důležité říci, že toto opatření a zejména článek 17 tohoto postupu bez ohledu na zatřídění látky musí být tedy uplatňován. Platí tedy ve všech případech ať už ta látka splňuje ta kritéria nebo ne. Takže to znamená, že ta klasifikace nestanovuje pro nás důvody k tomu, aby se neprodloužilo toto povolení k používání látek. Bohužel jsou zde určitá prodlení v tom postupu, která tedy nastala v minulosti a mohou nastat i nadále, a to z různých důvodů. Často jsou tam spoždění v hodnocení z příslušného členského státu, který provádí hodnocení. V tomto případě probíhalo paralelní hodnocení klasifikace nebezpečí ze strany Evropské agentury pro chemické látky. To je postup, který komise nyní stále využívá více a více, aby se předcházelo určitým nesrovnalostem tak abychom měli konzistentnost zajištěnou v klasifikaci eh, a později, aby to sloužilo také k za, jako základ pro závěry EFSA. Takže toto bylo důvodem ke spoždění v tomto případě. Pak byla vyžadována některá další data, další údaje. Se týká zejména eh, endokrinních disruptorů. Tato, tyto údaje musely být schromážděny a vyhodnoceny také. Dále v legislativě samozřejmě, pokud je zajištěno prodloužení nebo povolení, tak ta látka musí plnit určitá kritéria. Musí být bezpečná pro spotřebitele, pro životní prostředí, pro zvířata. Potom se provede ještě další hodnocení těchto dvou látek. V tomto konkrétním případě u mankozebu už jsme poměrně pokročilém stádiu. Eh, pracuje se na dokončení hodnot závěru EFSA. Ještě je potřeba dokončit hodnocení rizik. To proběhne co nejdříve, je to možné u demoxy, Strobinu se ještě schromažďují určité údaje o e, vlastnostech e, z pohledu endokrinních disruptorů. To je potřeba ještě dokončit a je to potřeba k tomu, aby EFSA mohla dokončit své e, rozhodnutí, aby mohlo být provedeno hodnocení rizik na tomto základě. Takže komise oceňuje, že některé tedy doplňující, tedy uvádí, že některé bohužel tyto údaje, které jsme potřebovali vedli k určitým prodlevám, ale nicméně je důležité zhodnotit všechny disponibilní údaje, které musí být zohledněny, protože zde jde o zdraví lidí. Zatím ještě není jasné, jaké bude rozhodnutí z pohledu hodnocení rizik, ale mohu říci, že bude založeno na vědeckých důkazech a vědeckých poznatcích a bude tedy Eh, zohledňováno zdraví zvíř, lidí, zvířat a ochrana životního prostředí. Děkuji. Takže znovu hlasovat se bude zítra. Začínáme v 9.30, vám připomínám, zítra ráno. Bude tam eh, ředitel Evropské investiční banky. Takže nyní se dostáváme ke schůzi koordinátorů a, a veřejnou část schůze tímto ukončuji.